colleghi, è con vero piacere che do il benvenuto a questo. Vážení kolegové, s velkým potěšením bych chtěl přivítat naši vysokou představitelku paní Eštonovou na našem mimořádném zasedání pro zahraniční záležitosti. Dnes budu předsedat jménem pana Broka, který se omlouvá, ale Německu měl nějakou nepředvídanou záležitost Karlsruhe na ústavním soudu, takže má naprosto platnou omluvu. Jménem nás všech blahopřeju paní Eštonové k práci, kterou realizovala, zvláště během vyjednávací vyjednávání a blahopřeji k jejím úspěchům, které dosáhla. Také jsme rádi, že paní Ashton prohlásila, že bude osobně sledovat další jednání, tak aby se ujistila, že všechny eh, důležité aspekty budou iránskou stranou respektovány. Irán není jediné téma, o kterém bychom měli eh, diskutovat. Dále zde je jednání mezi Izraelem a Palestinou. To je také stěžejní záležitost, pokud chceme mít bezpečnost na středním východu a pokud chceme také řešit otázku Sýrie. To je zásadní podmínka, pokud chceme se vyhnout humanitární a politické katastrofě. Musíme zabránit eh, etnickému a politickému rozpadu Sýrie a možná také sousedních zemí. Na závěr bych učinil ještě dvě připomínky. My jsme velmi ocenili vaše rozhodnutí jet na Ukrajinu a byli bychom rádi, kdybyste nás seznámila s vývojem v této zemi. Jsou zde ještě možnosti vyjednávat? Je možné změnit nějakým způsobem politický trend, který byl zahájen panem Janukovičem při dodržování těch zásadních principů, které jsou součástí dohody. A také co se týče situace v Středoafrické republice i zde rada přijala velice eh, důležité závěry. Domníváme se, že je nutné přijmout velmi konkrétní opatření, tak abychom se vyhnuli katastrofě, která se blíží. Dovolím si předat vám slovo pro úvodní slovo, jistě pak budou otázky. Máte slovo. Um. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi potěšením, že mohu opět být mezi vámi ve výboru AFED. Eh, vím, že eh, mnohým z vás brzy nastanou svátky. Přeji vám tedy eh, veselé Vánoce a užijte si pauzy. Takže já se budu zabývat tím, co bylo na radě ministru zahraničí. Pokusím se to zmínit co nejvíce, ale ne úplně všechno ale bude ještě prostor v otázkách. Takže to nejdůležitější. Eh, my jsme zahájili v částečně eh, omezeném režimu, kde já jsem debriefovala ministry o iránských jednáních. Jak víte, Eh, toto trvalo celkem tři roky a mezi 20. a 24. listopadem se nám podařilo dospět ke společnému akčnímu plánu, což je první krok eh, ke dlouhodobému řešení a zajistí se tím mírová povaha, exkluzivně mírová povaha iránského jaderného programu. Čili to se týkalo eh, restriktivních opatření i3 a I plus 3. Ženevská dohoda, myslím, byla významným diplomatickým průlomem a nyní je třeba uvést věci v život. Včera, když eh, ambasador Irači, eh, který byl eh, klíčovým partnerem v těchto jednáních, Eh, tak jsem se s ním setkala. Eh, technické rozhovory byly přerušeny, ale začnou opět ve čtvrtek. Také eh, s mistrem Sarifem jsme debatovali o tom, že je třeba po naplnění toho, co bylo dohodnuto, vědnat celkové řešení. Všichni jsme ocenili efektivnost diplomatického procesu a také odhlání EU e, práci dovést do konce. E, vzhledem k samitu v příštích dnech e, jsme se dívali také na balíček rozšiřovací a šlo o srbsko-kosovský dialog. Byla jsem potěšena, že jsem součástí tohoto mimořádného procesu a minulý pátek, to bylo vlastně už 20. setkání v dialogu. Některé z těch setkání eh, trvaly až 14 hodin a každá, každá zkouška byla nejméně několika hodinová. Eh, výsledky jsou zřejmé a eh, v určitých aspektech překonali má očekávání, třeba pokud se týče místních voleb v severním Kosovu. A já bych chtěla taky poděkovat kolegovi Bartierimu za vynikající vedení pozorovatelské volební mise. Děkuji mnohokrát. Další den jsme schválili vyjednávací rámec pro Srbsko a dohodli jsme se, že eh, v lednu 2014 eh, začne vyjednávání o přistoupení otevření, zahájení těchto předstupních jednání není pouze e, důležitou zprávou pro Srbsko, ale také pro celý region. Dále doufám, že stabilizační a asociační dohoda pro Kosovo byla, bude uzavřena v průběhu příštího roku. Domnívám se, že Kosovo i Srbsko jsou modelem, e, kterým by se měl řídit zbytek západního Balkánu a řešit zbývající problémy. Je nepochybné, že Evropská unie sehrává důležitou roli jako inspirace pro vůdčí politiky, aby se dohodli. A rada se rozhodla vyslat pozitivní signál jako uznání dosaženého pokroku a to, že v červnu 2014 budou uděleny kandidátské statuty. To je také signál, který eh, jde mimo Albánii a přispívá eh, k regionální stabilitě. Kromě toho eh, jsme hodnotili summit východního partnerství ve Vilniusu, kde jsme měli konkrétně a důležité výsledky. To byla asociační dohoda pro Gruzii a Moldávii, které budou příštím roce podepsány. Obě tyto země Eh, po Vilniusu potřebují eh, více pomoci od nás. Eh, nicméně vysokou prioritou na programu byl vývoj na Ukrajině. Minulý týden jsem se dvakrát setkal s prezidentem Janukovičem, dvakrát také s představiteli opozice a občanské společnosti a také s bývalými třemi prezidenty a strávil jsem určitý čas na Majdánu. Ministři zahraničí potvrdili ochotu podepsat asociační dohodu, včetně, eh, včetně zóny volného obchodu, jakmile to bude z ukrajinské strany možné. Domníváme se a jsme přesvědčeni, že tato dohoda je nejlepším způsobem řešení krátkodobých ekonomických výzev a eh, k vydlážení cesty k ekonomické budoucnosti Ukrajiny. Eh, kromě čokoliv eh, dalšího by to byl výrazný signál pro finanční trhy a finanční instituce a je to de facto cesta k ekonomickým a společenským reformám. Eh, ministři eh, ví, uvítali širokou podporu ukrajinského lidu pro přibližování v Evropské unii, jak jsme zažili o víkendu a v průběhu týdne a také prezident Janukovič znovu potvrdil, že si přeje tuto dohodu podepsat. A zde jsme s ním detailně prodiskutovali všechny ekonomické výzvy Ukrajiny. Jsme připraveni se na Ukrajině angažovat a pomoci rozluštit současné eh, politické eh, politickou situaci. A mělo by být jasné, že jak já, tak všichni ostatní v Evropě jsou ochotni eh, přispět k dialogu mezi znepřátelými stranami na Ukrajině. Je důležité, aby občané se nadále mohli svobodně schromažďovat, svobodně vyjadřovat své názory. Eh, je třeba zabránit jakémukoliv eh, náznaku násilí a demonstranti, kteří byli, eh, kteří byli zatčeni, musí být také eh, propuštěni jedním, tak to je možné vyřešit politickou krizi a postoupit před. Hovořili jsme dále o jižním sousedství s zvláštním důrazem na Sýrii, protože začínáme se zaměřovat na dva aspekty této krize. Za prvé je to strašná humanitární situace. Naši zástupci se dnes setkali s řadou agentur OSN a my víme, že ten velký apel OSN je pouze částí toho, co je tam třeba vykonat. A to nejenom v Sýrii, ale také v okolních zemích členské země EU a e, tady na nás čím dál tím vyšší počty lidí obracejí žádostmi o pomoc. Těšíme se na e, Genevu 2. Pěvimon se vrátil e, z setkání s Ibrahimem a také hovořil o možnostech uspořádání druhého kola ženevských jednání. Rádi podpoříme roli občanské společnosti a jde nám zejména o to, aby na delegacích byly zastoupeny také ženy v Ženevě. E, to e, tedy Brahimi také říká, že to je důležité a skutečně je důležité, aby zde ženy nebyly upozaďovány. Čili Potřebujeme nadále pokračovat v regionální spolupráci, v podpoře diplomatické úsilí, musíme nadále udržovat vlastní diplomatické kontakty, a to s lidmi v Sýrii i mimo ně, a také v celém regionu, kde řešení je mluvit spolu. Také eh, chceme přispět k eh, snížení chemických eh, zbraní. Myslím, že to zatím jde dobře a mnohé země poskytují logistickou pomoc. Také jsme přispěli k OPCV, eh, k financování programu ničení chemických zbraní. K situaci v Středoafrické republice, ta je skutečně alarmující. My musíme jednat zcela rozhodně. Eh, už se spolupracujeme s Francií a vítáme její intervenci. Poskytli jsme 50, 15 milionů eur a pokračujeme financování eh, humanitární pomoci. Eh, v pondělí jsme poslali 18,5 milionů eur, ale je třeba dělat více a to je problém, kterým se bude zabývat Evropský summit a e, musíme o tom jednat také s africkými partnery, aby přiměřeně reagovali na tyto krize. Musím říci, že e, k Africe e, se zaměřujeme také ještě na Jižní Sudán, na situaci v Džubě a okolí, kde úzce spolupracujeme s delegacemi a opět uvažujeme, co dělat dále a více. A kromě toho, o čem jsme ještě hovořili, chtěla bych zmínit, chtěla bych zmínit eh, speciální skupinu pro Myanmar a Barmu, Myanmar Barmu a eh, chtěla bych poděkovat eh, poslancům Evropského parlamentu, kteří přispěli k úspěšnému dvoudennímu jen v Yangonu eh, s prezidentem a s Osang Suu Kyi. Eh, bylo to velice ceněno. Eh, Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Nejdřív koordinátoři, pokud dovolíte. Každý má dvě minuty. Pan Salafranka je první na seznamu. Vážená, vážený pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko, je pravda, že jste měla nedávno velice nabitý program a já bych vám chtěl poblahopřát k jednání, které jste vedla ohledně Iránu. Uvidíme, jak to bude vypadat v příštích šesti měsících. V každém případě jsem se vás chtěla, chtěla zeptat, jak výsledky očekáváte z lednového jednání v Ženevě. Domníváte se, že je možné počítat s určitým pokrokem v tomto jednání? Víte, že sousední země, zvláště Libanon, prožívá nyní velmi obtížnou situaci. Viděl jsem závěry rady, tam se konstatovalo, že je zde velice znepokojivá nestabilita v tomto regionu a to nás velmi zaměstnává. Byl bych rád, kdybyste nám uvedla. Co si také myslíte o dohodě, která byla podepsána včera mezi Ruskem a Ukrajinou? Domníváte se, že tato dohoda spochybní možnost podpisu s Evropskou unii? Také jsme velmi bedlivě sledovali to, jak jste jednala v této věci a také jsme oceňovali vaše schopnosti zprostředkovávat jednání. Také to bylo zmíněno v usnesení parlamentu. Bylo to také zmíněno eh, úřady této země? A další otázka. Jak se díváte na závěry Rady ministrů zahraničí ohledně revize fungování SVEČ? Tato revize pravděpodobně bude trvat delší dobu, než se předpokládalo. Domníváte se, že je tady ještě možnost eh, udělat určité změny k závěru vašeho mandátu nebo až poté? Paní Eštonové, já vím, že máte mnoho dalších odpovědností, ale jak se díváte na Latinskou Ameriku? V lednu jste eh, navštívila San Diego, eh, chtěla jste revidovat naši politiku ohledně Chile. Takže bych byl rád, kdyby se i ohledně toho zmínila. Děkuji. Paní Gomes má slovo, bude hovořit za socialisty. Hmm, až ten také já vám chci pogratulovat. Jenom je jedna ze, za, jedna ze zainteresovaných stran v Syrii. Teď eh, právě um, pro, um, proběhlo setkání s komisařem z OSN uh, eh, HCR. Všichni uh, Někteří, bez, bez všech zainteresovaných aktérů není e, řešení možné. Saudové, Katar e, a podobně. Co jim říkáte, aby bylo možné tedy dostat všechny strany do Ženevy, nebo dvě. K Ukrajině. Um, mě by zajímala vaše odpověď, eh, co se týče ekonomických dopadů eh, situace eh, dohodou podepsanou Našenem. Co my můžeme zde v Evropském parlamentu udělat na podporu vašich kroků na, vzhledem k Ukrajině, vzhledem k tomu, že tam je situace tak rozdělená? Afrika. Vy jste uh, ilustrovala armující situaci ve Středoafrické republice, v Sudánu, další Mali, Guinea Bissau, kde selhává stát, je tam hrozná situace, portugalské letadlo eh, mělo pře- převa žet osoby, které mm, nebasy a podobně. To je kde tedy, kde je, co je kam, se, um, vy, kam směřuje naše bezpečnostní zahraniční politika? E, na radě, ne, pro všeobecné, poslední radě všeobecné záležitosti se uh, hovořilo o financování misí uh, společné zahraniční bezpečnostní politiky a při společném přístupu k strategie, k právního, na cestě k právního státu a tak dále. Jak si stojíme v této věci? Gomez? Ehm. Paní Maronko, dovolte, abych jménem Alde ehm, pogratuloval k úspěchům ve společné zahraniční politice EU. Tato politika existuje díky vám. Je ehm, zjevřetelná v Evropě i ve světě a vy jste důležitějším hráčem, než se očekávalo, když jste přebírala tuto funkci, takže ještě jednou vám gratuluji vám a vašim, eh, vašemu personálu. Co se týče Iránu, tak um, my um, doufáme, že se naděje projeví i v praxi, co se týče strategické politiky Evropské unie. Um, Eh, co se týče západního Balkánu, tak vám chci vyjádřit další eh, kompliment. Eh, vy a mm, jste součástí nejlepší trojky, která existuje v Evropě na západním Balkáně. Já bych chtěl, abyste našla podobné partnery i jinde, abychom měli podobnou trojku v případě Ukrajiny. Trojku, která by Ehm, by si byla vědoma strategických výzev, byla by schopná spolupracovat. Takže mm, gratuluji také, co se týče Kosova a Srbska. E, také je to důležitý historický den, protože Montenegro zahájilo jednání. Není to ehm, první e, stát, který Eh, otevřel kapitoly 23 a 24, ale také 5, 6 a 26. To jsou eh, veřejné zakázky a boj proti systémové korupci. To je jiná perspektiva harmonizace. Také vám chci pogratulovat k Moldavsku, mm, Gruzii. Tady mám konkrétní otázku. Ruský prezident to je hráč, aktér na hlavní scéně a proto budeme muset hrát rozhodnější hru vůči němu. Jaké máte plány v této věci? Ale systémová korupce, to je problém Ukrajiny. Demokracie tam vlastně byla eh, ukradena a mě by zajímalo, co s tím hodláte dělat. Pan eh, Zelení, dvě minuty. A Kronberg. A prosím, dodržujte řečnickou dobu. Máme tady dlouhý seznam řečníků, který už uzavřu, jinak paní baronka nebude schopná odpovědět na všechny otázky. Také já vám chci pogratulovat na vaši práci v Iránu. Paní Baronko, delegace mm, Evropského parlamentu pro Iránu se vrátila z Iránu dnes a proběhly tam diskuse s poslanci, s nevládními organizacemi, ministerstvem zahraničí v Teheránu. Byli jsme v Teheránu v době, kdy eh, se objevily nové eh, údaje z eh, amerického ministerstva financí a samozřejmě postoj k Iránu byl obecně negativní a mm, vina byla samozřejmě kladena na Američany. Byla tady ovšem napětí mezi ministrem zahraniční a poslanci, se kterými se sešli. Ministr zahraniční vyvolal dojem, že Eh, ta, ten, tyto eh, seznamy nebyly porušením ženevské dohody pouze a že další jednání bude pokračovat, přičemž poslanci byli kritičtější a vnímali to jako porušení dohod a obvinovali USA, kritizovali ministers, ministerstvo zahraničí, takže tady nebylo diskuse v Iránu o nových nebo starých eh, sankcích nebo podrobnostech situace. Takže ministr zahraničí eh, se držel linie své a mm, poslanci to byli většinou mm, eh, hardline poslanci, kteří byli kritičtí. Eh, mě by zajímalo, jak, eh, jsou, jak posuzujete vy ty treasury listings z evropského hlediska, jak je definujete. Antona, dvě minuty. Také já chci pogratulovat eh, k velice dobrému roku od dohody Belhrad-Priština poslední eh, otázky týkající se obohacování uranu eh, v Iránu. Co se týče Ukrajiny, vy jste řekla, že pan Janukovič, vám, prezident vám potvrdil, že chce stále podepsat asociační dohodu. To není úplně v souladu co se vyplý, z eh, toho, co vyplývá z jeho návštěvy v Moskvě a Soči, kde ho v podstatě Rusko podpořilo a mm, on se odsouhlasil dohodu s Ruskem, takže nevím, jak to je v souladu. Dále, co říkala paní Gomez, jak můžeme nadále eh, neutralizovat ten eh, ruský balíček, co když se mm, použije násilí na vyčištění Majdanu. Eh, bude možné sank, uvalit sankce proti těm, kteří vydají podobné rozkazy. A co, a co se mm, týče ruských snah o dostat z bývalé státy Sovětského svazu zpět do své sféry vlivu, eh, ne, a um, pokud co se týče Iránu, je zjevné, že Irán je poměrně problematický zákazník. Co se stane, když, jestliže za šest měsíců se ukáže, že porušili dohodu? Jak e, budeme znovu ty sankce uvalovat v praxi? Eh, když budou eh, jaksi rozmrazeny ty peníze a dostanou se zpátky e, jejich e, ministerstvům financí než státní pokladny. E, co se týče mobilizace bojových skupin, které doposud nebyly použity, byl by to by možnost, by mohlo využít e, bojové skupiny pro stabilizaci kterých zemí. Děkuji, tak já mám otázku, baronko, e, na k Syrii. V mnoha částech země jsme svědky extremistických islámských skupin, Al-Qaida, kteří si vytvářejí vlastní zákony a někteří pozorovatelé a úředníci se ptají eh, na to, zda bychom se neměli dostat zpátky do kontaktu s, s režimem Asada. Bývalý velvyslanec řekl New York Times, že nové diskuse s režimem Asada je bez ohledu na to, jak špatné se to jeví, není to tak hrozné jako džihadistické skupiny, které by se mohly šířit po celé zemi. Konec citátu. Bylo by eh, to, mm, mohlo by to být považováno za politické selhání nebo pragmatismus makiavelistického typu. Jaký máte názor? Eh, děkuji, to jsou velmi zajímavé otázky. Pan Sala Franka. Mm, děkuji všem za vaše laskavá slova k Srbsku, Kosovu a Iránu. Ženeva 2, očekávání Ženeva 2. Moje očekávání jsou, že toto je začátek procesu. Já nečekám, že bychom to dokončili za den v Ženevě. Já doufám, že začneme dialog, který povede především k příměří, který umožní humanitární pomoc, což je to nejdůležitější. Zastavit válku a nakrmit lidi, zajistit jim bydlení, čistou vodu a tak dále. Doufám, že angažovanost Tobohými se všemi nám umožní dostat ke stolu všechny, kdo jsou schopni ovlivňovat a kontrolovat, co se děje a že e, začneme ten proces. Bude to extrémně obtížné, to je jasné, z, ze všeho, co vidíte nebo čtete. Um, máme, tady sem do Bruselu přijíždí celá řada osob um, na celém světě, jednáme se spoustou lidí, ale musíme začít, musíme ten proces začít, jinak se nikdy e, nedokončí. Um, máte pravdu, co se týče křehkosti Libanonu. Tam je nejenom, to je nejenom politicky obtížné, ale um, také 25 populace jsou nyní syrští uprchlíci a to je velmi obtížná situace. My děláme mm, hodně pro to, abychom podpořili uprchlíky a abychom podpořili politický proces pro novou vládu. Ukrajina. Ehm, Já zodpovím jak se, několik otázek e, najednou, pan, pan Tanoka. Já zopakuji, co mi řekl pan e, prezident Janukovič. On mi řekl, že to chce podepsat, řekl, že jeho, celá jeho politická kariéra je o tom přiblížit nebo dostat, eh, získat pro Ukrajinu tuto dohodu. Můžete to mm, s tím souhlasit, eh, brát to tak jako hotovou věc, ale to je jedno. Ale prostě já vám jenom říkám to, co on řekl mně. Mm, on eh, nyní čelí krátkodobým politickým problém, eh, ekonomickým problémům. Řekl, že samozřejmě potřebuje nové, dobré vztahy s Ruskem. To není buď a nebo, on je potřebuje. My chceme také dobré vztahy s Ruskem. Oni mají obchodní dohodu s Ruskem, to může pokračovat. A spousta dezinformací, nedorozumění o důsledcích um, se dá řešit, to se dá vysvětlit, co by to znamenalo. Například, když se podíváte na očekávaný růst ekonomiky na Ukrajině, tak to bude mít nominový efekt, který prospěje i ruské ekonomice. Nemusí to být vůbec škodlivý efekt. Bude potřeba restrukturalizovat průmysl bez pochyby, ale to bude možné s podporou finančních institucí, které již mají zájem o podporu a které pracují na Ukrajině. A mm, existují nabídky pro Ukrajinu z celé řady zdrojů. kde bude tedy ochota podporovat ukrajinskou budoucnost. Takže ty krátkodobé problémy lze řešit, ty jsou reálné, ale je možné je řešit v kontextu této dohody. A to je, myslím, důležité si uvědomit, že nic z toho, co jsem slyšela, to jsem řekla na tiskové konferenci na Ukrajině, eh, mm, mm, se že něco základního v tom, co my děláme, by bránilo vyřešení těchto problémů. Ještě se k Ukrajině vrátím. Ehm, revize IS. Tady jsem mm, mluvila o krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu a problémech protože já chci řešit krátkodobé problémy během svého působení v úřadu, začal jsem na tom pracovat. To jsou problémy, které nevyžadují legislativní změny a dobrá praxe o tom, co jsme se naučili, protože my jsme stále na začátku eh, vytváření té služby a mm, začne to fungovat co nejrychleji. V diskusích mezi členskými státy jsou samozřejmě různé názory. Rada eh, musí rozhodnout na základě toho, kde je konsensus. Já doufám, že mm, to je oblast, kde parlament to bude sledovat a pomůže mému nástupci eh, v mm, problémech, eh, které budou nejenom tyto, ale i další, jak se bude naše služba rozvíjet. Takže Taková je situace. a doufám, že ta revize nebude dokument, který zůstane v šuplíku, ale že o ně bude zájem a že bude eh, možné řeši, hledat další příležitosti. Pora parlamentu je tady velmi důležitá. Um, Amerika na to nezapomeneme. Ehm, jsem Barroso byl v eh, Kolumbii, v Panamě. Je důležité, abychom ty vztahy rozvíjeli. Já doufám, že na začátkem příštího roku budeme mít nějaké náměty k Mercosuru, abychom mohli se dostat dál. Jeden z důvodů, proč předseda Barroso tam jel, mm, aby ukázal, jak podporujeme vývoj tam a že doufáme, že ten vývoj bude pokračovat dál. Mm, doufejme, že budeme zastoupeni na inauguraci Michel Bašile. Já bych se, eh, si to přála no, samo za sebe. Je to velmi důležité. Je to často velice obtížné, když se zaměřujete na nějaké téma a Irán uh, skutečně zabere spoustu času hmm, do Srbiska, Kosova. Takže um, budeme to sledovat dál. Ane Gomez, co se, co říkáme eh, tedy mm, k té, k té dohodě, eh, tedy hlavní věc je, že neuzavíráte mír se svými přáteli, ale s nepřáteli, takže jde o to, aby eh, ti lidé, kteří se sejdou toho stolu, byli schopni rozhodnout. Jsou tady různé možnosti. V Ženevě jedna byla taková skupina kontaktu, Eh, kde jsme se snažili řešit problémy a pak tam byly další skupiny v jiných zemích, které také sehrály důležitou roli. Eh, jistě eh, bude, půjde o to mm, dostat ke stolu ty správné lidi, samozřejmě. K Ukrajině co může udělat Evropský parlament, což dělá vlastně, protože vy jste přítomní na Ukrajině, vy jste vysílali signály poslancům, vládě a já doufám, že v tom budete pokračovat, protože je důležité, aby tam byly pravidelné návštěvy. To může skutečně mít efekt. Guinea Bissau, ano, tam je třeba obnovit právní stát, je to tížné, jak víte, celou otázku portugalských alonek jsme projednávali s portugalským eh, ministrem na Radě pro všeobecné záležitosti. Musíme um, zajistit proces, který bychom mohli podpořit a novou vládu a uh, ozbrojené síly musí akceptovat, že z toho uh, vystoupí. Další věc um, součástí uh, diskusí na Evropské Evropské radě jde o to zaměřit, aby se hlavy států a vlád zaměřily na to, kam, kde budou působit dál. A to je součástí působení Evropské unie na světové scéně. Mise jsou úspěšné, někdy je třeba odejít, musí to mít nějaký, časov, nějaký, nějaký časový, časové omezení a Evropská rada skutečně musí vést tu diskusi a stanovit směřování v příštích letech. To je důležité. Eh, nejlepší trojka Srbska, Kosovo, já ano, to, to je hezké, to se mi... Já ráda spolupracuji s oběma premiéry, trávím s nimi hodně času a doufám, že eh, to poselství rozšíří dál, že se dá něco dělat v celém regionu, protože skutečně byly velice um, úspěšní v řešení obtížných praktických problémů, aniž by překračovaly ty červené linie, které oba mají. Role Ruska, Ukrajina. Ehm, Ukrajina musí mít hm, pevné vztahy s Ruskem. To není, o tom není sporu, to ne, nespochybňujeme. My jsme se sešli s ministrem Lavrovem na hm, ministr na radě ministrů všeobecné záležitosti, ale o, o, to, o to jde. Uh, oni si uh, rozhodují a uh, musí hm, si udělat představu, co hm, pro ně můžeme udělat, jak jim můžeme pomoci v praktických věcech. Ty diskuse probíhaly v Moskvě a byly především a prezident Janukovič to prošel se mnou to, o co usilovala stabilizace um, cen plynu, snížení cen plynu, uh, nákup uh, státních dluhopisů Ruskem 15 miliard v bondech, eh, tedy v dolarech, pardon. To jsou dohody, eh, které nebrání, abychom my pokračovali dál ve spolupráci. Já doufám, že mm, vždy každých několik hodin budeme i nadále připraveni podepsat tu dohodu. Ta práce, mm, práce pokračuje a Ukrajině bude um, připravena. Eh, my budeme vysílat signál, že jsme připraveni dál, eh, jít dál a uvidíme, co se stane v příštích dnech. Paní Kronberg, vy jste hovořila o cestě do Iránu. Velmi zajímavé vyslechnout si vaše dojmy z Teheránu. Treasure listings, to jsou, um, mm, to se týká starých sankcí, nic nového. Otázka je, jak se, proje, jak se jeví nebo v tisku. Irán si, si eh, jsou vědomi toho, že došlo k nějakým jednáním a když přišel vicepremiér, tak jsme o tom mluvili. Dobrá věc je, že technická jednání začala ve čtvrtek ve Vídni a spousta práce již byla odvedena na tom, aby se z politické dohody stal technický rámec a ve eh, ve Vídni, protože já je, jsme se toho účastnil, já jsem byla v, eh, souhledu, v kontaktu s přímo s generálním ředitelem. Pan Tanok, já myslím, že některé věci, jste hovořil jaksi o osladění věcí nebo motivování, a já eh, chci říct, že je důležité, abychom se nedostali do nějaké diskuse o jakémsi handlování nebo dohadování s Ruskem nebo s eh, někým jiným. E MF a Christine Lagarde jasně řekli, jak se k tomu staví. Evropská investiční banka se angažuje na Ukrajině. Bylo tam hodně příležitostí pro investice a rozvoj na Ukrajině, aby se ekonomika dostala dál. Ale o co tady nejde, jako nejde o to prostě dávat nějaké finanční částky, rozdávat. Jde o to, Eh, mít jasnou představu, jak dostat ekonomiku z jedné situace do jiné, jak ji rozvíjet ve všech oblastech, jak můžeme podpořit průmysl, co dělat pro nejchudší eh, lidi, kteří jsou ohroženi, protože tam chybí sociální síť. Když se podíváte na potenciál ve dvou oblastech, o kterých jsem mluvila, potenciál pro zemědělství a druhý energetiku, aniž bych Eh, hovořila o práci, eh, kterou se snaží v energetice, infrastruktuře. Tady jsou příležitosti, aby Ukrajina rozvíjela ekonomiku mm, vysoký standard a myslím, že eh, to bude možné i dát určitě směřování trhům, aby byli schopni přispět těm investicím, které jsou tam potřeba. Takže to je signál, který jim chci i nadále vzhledat. Irán sankce ambice je, aby to, tom, na to nedošlo. Bude doho- implementační dohoda, která bude fungovat a budeme, budeme dál. Z mých diskusí s Iránem přesně to je cesta, kterou věř, na které věřím se nacházíme a tam já směřuji, abychom ten plán implementace eh, měli, abychom mohli pokračovat v pracích až eh, a, a dokončit to. Bojové skupiny, proč je nepoužíváme? Eh, řada členských států se domnívá, že bychom neměli angažovat eh, vojenské, vojensky ve Středoafrické republice. Jak víte, musíme najít koncensus eh, mezi 28 členy. Takže to je situace. Mm, předsedo, byste se ptal na Sýrii a konkrétně Asad, jednání s Asanem. Cokoliv ehm, neho, tak Asad i jeho režim jsou vyni z um, zabíjení a ne, ne, neposkytnutí ochraně, ochrany obrovskému počtu lidí ve své zemi. A já si myslím, že v tom případě by neměl být u moci. Cokoliv se stane v budoucnu, jakkoliv dopadnou ta jednání Ženeva 2, doufejme, že se dostanou dál, tak Syřanům musíme dát novou šanci, aby měli vládu, která jim přinese mír a prosperitu. To je, by měla být ambice, abychom takto přistupovali k těm jednáním. 75 zemí v ruinách. Děti traumatizované, eh, agentury mi říkají, že nic takového předtím neviděli, není to, jsou potraviny, léky, je to tam strašné. A není to daleko od nás. Cokoliv se stane do budoucna, musíme zajistit, aby eh, z popela té země jak si zešla vláda, která by byla schopna dát těm lidem budoucnost a ne toto, toto, ty, eh, tyto hrůzy. Děkuji. 12 colleagues in my list, so uh, for each one and takže máme tady ještě dalších 12 zájemců o řečnický čas. Každému dáme minutu a půl. Paní Gabriel. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní vysoká představitelko, děkuji za vaši práci a za vaši neustálou angažovanost a blahopřeji také k výsledkům vašeho eh, vyjednávání. Dnes se na vás obracím jako bývalá předsedatelka mm, observatorské eh, mise v Kongu roku 2011 v případě prezidentských voleb. Chtěla bych hovořit o kontinuálním působení Evropské unie v Koňské republice z hlediska bezpečnosti a míra. Víte, že nedávný vývoj v této zemi vypadá velmi pozitivně rebelské skupiny byly poraženy, skupiny Kampala a všichni tyto povstalci byli zatlačeni. Před dvěma týdny jsem organizovala s Martinem Koblerem setkání v Evropském parlamentu. Bylo to dva roky po volbách v této zemi. Co se tam děje? Je pravda, že hlas Evropské unie tam zazníval velmi hlasitě. A v současnosti konstatujeme, že je tady obrovská příležitost pro tuto zemi proto, aby se skoncovalo s násilím a aby se budovala demokracie. Tak to, e, toto konstatuje Evropská unie a také OSN. Ale pravdou je, že vysíláme odlišné signály. OSN, Spojené království a severské země se snaží mobilizovat své prostředky a posílit svoji přítomnost. Co děláme my? Dvě otázky. Jak můžeme zajistit expertní a poradenskou úlohu v Kinshase, tak abychom prosadili reformu bezpečnosti. Co máme dělat, abychom nepřišli o přidanou hodnotu našeho byra, zvláště eh, v rámci eh, dvou misí, které se budou konat roku 2014. Je nezbytné, aby Evropská unie zde působila. Děkuji. Pan Kortěry. Děkuji také. Já bych se chtěl připojit ke gratulacím eh, k úspěchu eh, v dialogu srbsko-kosovském. Jako hlavní pozorovatel eh, měl jsem možnost to vidět na vlastní oči. A taky vím, že tento přístup je, má velký potenciál. Kombinuje se ze strategie a politické vedení. Jak víte, my vítáme přeskum z července 2013, eh, které eh, reflektují doporučení Evropského parlamentu. A eh, o tom hovořil už kolega Franka. Já k tomu chci dodat ještě dva body. Za prvé, Zatímco rada eh, rozlišuje mezi krátkými, krátkodobými a dlouhodobými doporučeními, eh, my se pokoušíme spíše objevit kontinuitu v procesu. Prostě je, je třeba to nějakým způsobem propojit. Jak? Další bod, kde se lišíme, eh, pokud se toho přeskumu týče, je, jak posílit kapacitu diplomatického servisu EU. E, mělo by to jít e, silnějším důrazem na SEI nebo nějak jinak. Čili toto bychom rádi věděli. Děkuji, pan Duff. Dobré odpoledne. Eh, rada eh, zcela správně eh, vyslovuje velké obavy v souvislosti s krizí ve Středoamerické republice. V odstavci 7 její závěrů se zdá, jako by se uvažovalo možná o misi CSDP. A jediný orgán, který o tom může rozhodnout, je Evropská rada. A já tedy doufám, že spolu s předsedou Barozem budete schopni podpořit, prosazovat takovéto řešení. Protože pokud by zde chyběla rozhodnost v postoji ke Středoevropské republice, tak to by znamenalo, že necháme na holičkách lidi eh, v regionu, ale de facto tím vyvoláme další otázky, k čemu vlastně máme ty bojové jednotky. Jsou zde pouze jakýmsi diplomatickým argumentem, nebo je její úlohou to, aby chránili životy lidí? vy jste se slyšela podporu myšlenky eh, ze strany konzervativního eh, Brita a liberálního Brita. A možná, že eh, všichni tři dohromady bychom mohli vyvinout určitý vliv na rozhodnutí britské vlády vzhledem k nasazení bojových jednotek. Děkuji. Pan Schulz, minutu a půl. Tak, eh, abychom poděkovali, eh, tedy pokračovali v díkách, tak eh, já také děkuji za vaše politické angažma a za kvalitní práci, kdy se snažíte mm, postavit společný základ evropské zahraniční politiky, politice. Eh, vy jste eh, hovořila, že eh, prezident Janukovič si nyní vysloužil 15 miliardový úvěr v Rusku a o třetinu lepší ceny za plyn. Znamená to, že jaksi konec dialogu mezi námi a Ukrajinou a za druhé, neměli bychom jasně říci, že jsme připraveni Eh, na Ukrajině hrát moderátora u eh, kulatého stolu, kolem něhož budou eh, sedět respektované osobnosti. Pan Stýl, Já bych se chtěl také přidat ke blahopřání v souvislosti s iránskou dohodou a stejně tak s Bělehradem a s Prištinou. Samozřejmě Ukrajina je nyní novou výzvou, přičemž Rusko zde eh, má sílící pozici, ale také v jiných částech kontinentu. Eh, nyní tedy Bosna a Hercegovina mají nejdelší hranici s EU a zdá se, že neevropští aktéři, jako je Rusko nebo Turecko, mají větší vliv v této zemi než Evropská unie. A pořád nám chybí konzistentní politika vůči Eh, této významné části Balkánu, kde tedy, která je klíčová pro stabilitu v regionu. Já se tady ptám, jsme schopni tady skutečně něco dokázat? Pro některé diplomacie eh, možná je a možná není problémem eh, turecká síla, ale nemohli bychom mít skutečně koherentní evropskou politiku vůči Bosně a Hercegovině? Děkuji. Paní de Kaiser. Děkuji, pane předsedo. Paní Eštanová, já už jsem vám napsala a poblahopřála ohledně Iránu, takže to vynechám. A teď mám dvě otázky k Syrii a k Jižnímu Sudánu. K té Syrii bych chtěla jednoduše říci, že z hlediska Ženevy dvě bych chtěla vidět, jakou konkrétní roli by podle vás měla EU sehrávat, aby nám zajistila uh, Eh, řekla bych, eh, přehled na touto situaci, eh, minimálně takový, jakého jste dosáhla v jednání s Iránem. Je to velmi důležité. Je důležité také, abychom se tato zviditelnili. Je nutné, aby vaše aktivita byla kontinuální, ale je jisté, že tato událost upoutá média. Jižní Sudan. Já jsem byla zpravodajka nedávno jsme odsouhlasili zprávu ohledně Jižního Sudánu. Bylo to na posledním Štrasburku. Tam jsme hovořili o křehkosti této situace a o možných eh, nebezpečích z hlediska demokracie eh, v souvislosti s režimem Čuba. Mohla bych získat vaši analýzu ohledně toho, co přesně tam probíhá díky informacím, které jistě máte z naší delegace. Chtěli bychom vědět, zda se jedná skutečně o převrat nebo o pseudopřevrat, převrat zda je to působení, nové působení Salvakira. My jsme mm, litovali, že nebylo možné, aby ten minulý partner eh, i nadále vykonával svoji funkci, protože to byl dobrý partner. Já bych chtěla vědět, jak to tam vypadá. Evropská unie se masivně snažila stabilizovat zemi. Vydali jsme obrovské množství peněz. Vy jste skutečně vyvinula obrovské úsilí a přesto všechno to nestačí, takže eh, dejte mi vaši analýzu. Sir Weigel, please. Pan Weigel. Paní Eštonová. After the meeting... Paní Eštonová, eh, vaše krátké prohlášení po setkání s prezidentem eh, Janukovičem výrazně přispělo eh, k reálnému posouzení situace na Ukrajině. V posledních dnech slýcháme deklarace, o nové železné oponě v Evropě, o studené válce a tak dále. Já si myslím, že tyto výroky příliš eh, nenapomáhají vážnému a odpovědnému posouzení dalšího směřování Ukrajiny. Samozřejmě, že by měla směřovat k Evropě, nebo ti jde o evropskou zemi s evropskou tradicí, ale není pravda, že by tam byly dvě části, jedna ruská a jedna ukrajinská. Jsou prostě dvě části, kde e, se hovoří v jedné části e, ukrajinština a zatímco teda na východní, ve východní části se hovoří spíše rusky. To je všechno. Já jsem e, slyšel názory, respektive výzkumy, že zhruba Eh, stejný eh, počet lidí eh, vidí ukrajinskou budoucnost na západě jako na východě. Já skutečně vám musím poblahopřát, počínala jste si velmi moudře a projevila jste smysl pro a realitu v Kijevě. Pan kolega Milan Moon. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já jsem dorazil o něco později, tak se za to omlouvám a nevím, jestli jste hovořila o obědu s panem Lavrovem. Byla bych, byl bych rád, kdybyste o tom pohovořila, jak probíhal tento oběd. Je to důležité, protože ten oběd se konal po Vilniusu a před summitem s Ruskem. Dále bych chtěl vědět, jak se díváte na iniciativu většiny tohoto parlamentu, která se domnívá, že v rámci šetření výboru Libe ohledně záležitosti Snowdena, tedy ohledně eh, sledovacích programů NSA, eh, Domníváte se, že by bylo možné položit tyto otázky přímo panu Snowdenovi? Co si o to myslíte? Děkuji. Pan Pikula Tonio. Především, Především dovolte, abych poblahopřál eh, k vašemu ohle, eh, odhodlání s tím, že Kosovo a Srbsko eh, jste dostala k jednomu jedenáctým stolu. Na druhé straně lituji, že Bosna a Hercegovina, že tam se mnoho nezměnilo, že je tam dlouhodobý pad. Myslím, že je třeba jednoduše a prostě naléhat na politické lídry, aby se vážně začali zabývat budoucností svého lidu z hlediska Evropy. Myslím, že je tady bohužel eh, malý zájem ze strany mezinárodního společenství. Zajímal by mě, jak vidíte výhled eh, Bosny a Hercegoviny v průběhu roku 2014, eh, eh, v roce, kdy tam budou volby. Eh, vzhledem k tomu, že zde máme Finciho verdikt a úpravu volebního zákona. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Eštonové za to, že přišla mezi námi. Já uznávám, že došlo k pokroku a chtěl bych vám položit dvě otázky jedna otázka, která souvisí s tím, co řekl pan Dav. Já chápu, že členské státy mají eh, určité potíže a byl bych rád, kdybyste trochu rozstýlila pochybnosti, které mám ohledně postoje a intervence Francie v Středoafrické republice. To vše je pod záštitou OSN. Nicméně tato francouzská přítomnost Eh, která vlastně mm, přijala dokonce i evropskou delegaci, eh, ve mně vzbudila myšlenku, že jsme v jakési pozdní postkoloniální etapě. Jako by se bývalí kolonizátoři vraceli eh, eh, do svého území. A je tady riziko, že se to může zkomplikovat a může to vést k obtížné situaci. A pak eh, otázka Sahary, to je další důležitá otázka. Zdá se mi, že je na čase, aby velmi odhodlaně se řešila otázka západní Sahary také z hlediska Evropské unie. Co si o to myslíte? Paní Lubševa. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштън, аз ще го... Pane předsedo, paní Ashton, budu hovořit bulharsky. Velice mě potěšilo to, co jste řekla a v podstatě i e, skutky diplomatického servisu. Velice vám děkuji za to, co jste vykonala v případě Srbska a Kosova. Eh, toto Balkán potřebujeme. Čili za to si zajisté zasloužíte naše gratulace. Domnívám se, že je třeba eh, ještě více zintenzivnit úsilí v souvislosti s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii a také je třeba si promluvit s Tureckem, pokud se týče politických výroků eh, prezidenta Erdoana vzhledem k tomu, jak se vyjadřuje právě k balkánským zemím. Bylo to pro ně užážlivé. Eh, jsou podle něj jakýmsi eh, pozůstatkem otomanské minulosti v regionu. Pokud se Ukrajiny týče, nedávno jsem byla v Gruzii a musím říct, že eh, se mě ptali zejména na to, co bude dále s eh, jednáním s Ukrajinou. Bude Ukrajina eh, podepisovat co bylo dojednáno, nebo budou nová jednání, co vlastně bude. A nyní k Rusku. I já se domnívám, že vztahy s Ruskem je eh, třeba mm, udržet je na správné cestě a hodla s ním jednat. Paní Jakonsáry, děkuji vám. Eh, toto eh, já pocházím ze severního Finska, z vlasti Santa Clause a já se ptám, co mám vyřídit, co si přijete, co si přejete od Vánoc. I changed my question. ano, není to ta původní otázka, kterou jsem se chtěla zeptat. <laughs> Uh, Děkuji. Tak já se pokusím to rozvést uh, co nejpodrobněji. Paní Gabriel, uh, vaše obava, že M23 se přesouvá do Konga a příležitost eh, ukázat vlastní přítomnost na místě, tak eh, já myslím, že toto je eh, vlastně přechod od zvládání krize k něčemu, co doufám bude dlouhodobějším rozvojem a vybudováním řízení země. Jeden z aspektů našich misí je to, že my se vždycky do něčeho pustíme a než se k tomu dostanu já, tak prostě my nemáme žádnou ústupovou strategii jinou, než že nám dojdou zdroje. Takže se obvykle začínají s určitou představou omezeného trvání, ale realita potom vypadá úplně jinak. My tedy eh, jsme de facto po dobu pěti let se zabývali krizí a teď opravdu eh, přecházíme do fáze dlouhodobého rozvoje a chceme, aby se to povedlo. Jinak Roberto, děkuji ještě jednou za vaši práci v severním Kosovu a Eh, věřím, že jste odtamtud eh, přijel eh, velmi optimisticky. Určitě jste hrával také významnou roli v tom našem přeskumu. A musím říct, a to je pro pana Sala Franku, byl takový, že my jsme se snažili soustředovat zejména na proveditelné krátkodobé cíle, ale samozřejmě ta eh, dlouhodobost tam musí být taky. My jsme nepostihli úplně všechny aspekty. My jsme prostě chtěli jenom, aby to začalo fungovat eh, rych, eh, lépe. Ten proces v žádném případě není hotový. Máme dobré základy, ale je třeba pokračovat. A ono to je upřímně řečeno hlavně o zdrojích. A já se skutečně, já bych tam chtěla využívat své vlastní zdroje, jenomže já těch zdrojů nemám dost. My víme, že eh, doba je ekonomicky těžká a my musíme eh, skutečně prokázat, že prostředky, které máme, využíváme tím nejlepším způsobem. My jsme v několika posledních letech otvírali nové delegace eh, v Barmě, v Libii a my neustále uvažujeme o tom, jak využívat peníze co nejúčinněji a eh, doufám, že tedy v tom přeskumu eh, se to také bude reflektovat. Dále, pokud se týče našich bojových jednotek a jejich účelu a smyslu, pro pana Dafa, je velice zajímavé podívat se na paletu instrumentů, kterou máme a uvažovat, jak je využít co nejefektivněji. Co se týče francouzské mise, my s Francií úzce spolupracujeme. Je to eh, mise, do které se pustila Francie. Není to žádný kolonialismus, jsou to prostě dlouholeté vazby. Momentálně se Francie spíše snaží získat eh, bilaterálně eh, podporu eh, dalších zemí a myslím, že prezident Hollande o tom bude hovořit zítra na summitu. Otázkou je, jak, jak fungovat rychle v rozhodovacím procesu 28 stran. Jestliže eh, dáte dohromady lidi z různých zemí a chcete, aby to fungovalo jako mise, to je strašně komplikované. Vůbec, aby to plánování bylo účinné. A to je opravdu komplikované. Důležité je to ovšem, důležité je ovšem také to, že je otázkou politického rozhodnutí, zda eh, politici své vlastní občany vyšlou eh, na nebezpečnou misi. Čili my se nacházíme v okolnostech, kdy tedy Francie se do toho pustila a nyní se snaží o bilaterální získání spojenců. Eh, tak dobře, ale my jsme od začátku byli s Francií v kontaktu a snažíme se o jakousi dlouhodobou perspektivu, dlouhodobou podporu a já si myslím, že to je celkem hodný příklad naší spolupráce. Pan Šulc, zda Ukrajina bude muset zmrazit vztahy s EU. No já myslím, že ne. Zatím na to nic neukazuje a já doufám, že to skutečně nenastane. Jde skutečně o to, abychom uvažovali v rámci východního partnerství a zajistili to, že se národy budou moci rozhodovat podle svého a my je v tom můžeme jenom podporovat. E, my jsme nabídli zprostředkování jakéhokoliv e, typu a hovořili jsme také s prezidentem Janukovičem o mé vlastní Eh, osobě jako mediátorky. a to velice ráda převezmu. Eh, jinak eh, pokud se opozice týče, tak tam je spousta různých způsobů, jakým, jak se tam angažovat. Opět zprostředkování a tak dále. Máme zkušenosti z jiných částí světa. Po každé ta naše role vypadá trošku jinak. Ale není pochyb, že máme mnoho lidí, kteří jsou ochotní a kompetentní a e, jsou ochotní tedy poskytnout jakoukoliv možnou podporu ze strany EU. My jsme velice ochotní na toto přistoupit. Ale samozřejmě Ukrajina potřebuje trošku čas, aby se e, rozhodla, co chce. Pan Stier k Bosně a Hercegovině. Ano, to nás stalo spoustou, spoustu práce. Já eh, jsem eh, absolvovala eh, velice hloubkové rozhovory mezi čtyřma očima, jak dál. Prostě ano, skutečně podařilo se nám do značné míry posadit vedoucí osobnosti k jednomu stolu, ale <clears throat> myslím, že tato země Eh, skutečně je vystavena nebezpečí, že zůstane stranou jako jediná z celého regionu. A tady, když vidíme ten úspěch eh, Srbsko-Kosovo, tak to je něco, co je povzbudivé a eh, my se snažíme toto jakoby replikovat v případě Bosny a Hercegoviny, ale trošku je to zadrhnuté ale je, máme prostě v regionu určitou páku a to bychom měli využít. A pro mě je velice důležité, aby celý západní Balkán se zbližoval s EU a určitě eh, budou to důležité priority na naší agendě v příštím roce. Eh, tam je opravdu děsivá nezaměstnanost, to je třeba eh, tedy vyřešit. Veroniko, děkuji za milý dopis. Já myslím, že eh, u rozhovoru Ženeva 2 eh, budeme hrát významnou roli. My zcela konsistentně eh, jsme zastánci Ženevy, ženevských rozhovorů. Myslím, že také Brahimi bude sehrávat důležitou roli. Opět se tento týden setkáváme s OSN v Ženevě, takto poskytujeme podporu. Také se snažíme aktivizovat a spojit občanskou společnost. A také chceme, aby ženy byly na této delegaci zastoupeny. OSN to tedy tvrdí celou dobu, že očekává, že tam ženy budou. Je důležité je prostě zapojit. No a Další věc je ta, že my jsme největším dárcem a podporovatelem v oblasti humanitární pomoci, takže my tady budeme sehrávat důležitou roli. A chceme být ve styku eh, s každým, eh, který se sehrává také další roli. Eh, Jižní Sudán, tam je opravdu těžko říct, co se opravdu děje, vzhledem k tomu vývoji s SPLM. No a Eh, já možná nemám úplně eh, poslední informace nebo ty příklad skrze delegací. V současné době máme zavřené letiště, takže je to obtížné a je třeba jaksi eh, pomoci humanitárním pracovníkům, kteří narážejí na potíže. Prostě ten je to, mm, jak si informace jsou sporadické, těžko říct, jak to dopadne čekáme na ministra zahraničí. Jsme v kontaktu také s etiopskými ministry, kteří mají kontakty na Jižní Sudán. Čili já vám poskytnu další informace hned, jak je dostanu. Ale opravdu je to těžké. A pokaždé, když vzal novou verzi, tak se výrazně liší od té předchozí, ale opravdu dělá mi to dělá mi to potíže, mám velké obavy. Hodně práce jsme investovali, máme velice angažovanou delegaci, všichni jsou v bezpečí, ale prostě je třeba zajistit to, že eh, se bude postupovat eh, vpřed a že také eh, prezident to bude napomáhat. Viděl, vy jste hovořil o Ukrajině a o rozdílu mezi e, západem a východem Ukrajiny. Hodně lidí říká, že to jsou, jako o tom mluví, jako kdyby to byly téměř dvě oddělené e, entity, ale já bych to tak necharakterizovala. Já bych řekla, že to je země, která má nevyhnutelně e, pevné vztahy, které jdou dvěma směry. Mnoho Ehm, firem na východě Ukrajiny má hlavní trh v Rusku, samozřejmě. A tak tomu zůstane. Možná e, zbytek země se dívá pačným směrem, směrem mm, Evropské unii. Je důležité se zamyslet nad tím, jak budou postupovat dál. To, co my navrhujeme, jim nijak nebrání v pokračování dohodě obchodu s Ruskem a Eh, pevných ekonomických vazeb na Rusko. To je jednoduché. Ale my bychom si přáli, aby měli strategii pro celou Ukrajinu, abychom se neangažovali v tom vnímání eh, částí, jak si odděleně od sebe. Pan se ptal na oběd se Saglarusem. To je, to bylo zajímavé, řekněme. Toto jsou příležitosti, kdy se snažíme o dvě věci. Jedna je summit, který bude v lednu a perspektiva mm, vztahu ruském eh, Ruskem a bilaterální práce. A tam došly, došlo k zajímavým posunům. Nová dohoda, která eh, doufejme Mm, tedy se začne pracovat o, na části obchodě a investicích. Já doufám, že se to tedy e, projeví brzo. E, Rusko si přeje také pevné vztahy se svými sousedy. Pro prezidenta Putina e, celní unie je důležitým ekonomickým projektem a vztahy se východními sousedy, se kterými máme vztahy my, jsou velmi významné na jejich programu. Ty signály, které my jsme vysílali, je to není buď a nebo, ale obojí, že obě státy mohou, oba, ty, ty státy mohou mít dobré vztahy s Ruskem, to je logické. A také očekáváme, že e, pochopí i výhody toho mít dobré vztahy s námi. Vy jste eh, se ptal eh, na mm, rozhodnutí eh, pozvat pana Snowdna, to je vaše rozhodnutí. My mm, pracujeme, spolupracujeme s USA na problematice NSA, to Víte, já jsem mluvila s tom sporadce na bezpečnost, to je důležité, to zdůrazňujeme ve všech konverzacích. Můžete se podívat na zprávy paní Vivian Redding a další, která, které toto řeší. Vykalo, vy jste hovořil o Bosně a Hercegovině. Ano, vidím, je dobře, že to je zase na pořadu jednání. Já jsem měla dlouhou diskusi, eh, jsem se pokoušela um, jednat s některými kolegy v komisi v rámci naší služby, jak budeme pokračovat ale jak budeme znovu demonstrovat, že budoucnost je na nás, že ten region, my region uh, se šel směrem k Evropské unii, že to jsou dobré příležitosti, ale musí řešit některé problémy, které tam jsou. Um, politické vedení, snaha politické vedení v Bosně a Hercegovině, aby skutečně začaly spolupracovat eh, na řešení ekonomických problémů, které mají a politických problémů. To doufám je téma, kterému se ještě vrátíme a ta země se dostane dál. Pan, pan Cery, jak jsem řekla, Myslím, že Středoafrická republika a francouzská angažovanost je velmi důležitá. Historicky vy jste hovořil o západní Seveře. My jsme vždy spolupracovali s OSN, budeme to dělat i dál. Celá řada problémů, které jim čelíme v mnoha zemích, je nevyhnutelné, že budou historické vazby mezi členskými státy. To se dá očekávat. Co to znamená pro um, radu zahraniční záležitosti je, že máme spoustu zkušeností od Latinské Ameriky až po um, sousedství části Afriky, Ázie, zkušenosti, kontakty, vazby, historii, která jak si přispívá tomu, co jsme schopni dělat v externí eh, službě. Paní Čeva mě mm, se mě ptala na celou řadu věcí. Se zaměřím na Turecko, Rusko a Ukrajinu, o tom jsem mluvila. Turecko je důležitý partner eh, ve spolupráci s politice sousedství. Hodně diskusí v Bosně a Hercegovině bylo v tom, že Turecko je samozřejmě důležité ve svých vztazích se západním Balkánem. Oni se aktivně angažovali eh, v podpoře eh, přibližování západního Balkánu Evropské unie. Také pomáhali mm, podporovat naše vztahy s Iránem. Takže oni jsou součástí diskuse a stejné jako máme s jinými státy. A co bych si přála od Santa Clause? No tak samozřejmě šťastné Vánoce pro lidi, eh, vlastně především pro Syřany. To bych si přála. Děkuji. Děkuji, paní vysoká představitelko. Vzhledem k tomu. Paní Ashton, vy jste uh, hovořila o uh, uh, Mm, osvobození politických vězňů paní Alemo, která eh, je uvězněna a trpí rakovinou prsu v Etiopii. Eh, my jsme mluvili o, o tom s, jejím, s její sestrou nedávno. Děkuji vám. Děkuji.